Uh, good afternoon, colleagues, and thank you. Dobré odpoledne, milí kolegové. Eh, děkuji za to, že jste nás FETu pozvali. Jste pozvali výbor pro rozvoj ke společné výměně názorů na eh, toto aktuální téma, důležité téma o tom, eh, jaké výzvy sebou nese nucené vysídlení. Výbor DEVE a FED připravují společnou zprávu o roli Evropské služby pro vnější činnost v otázkách mobility, migrace. A je to jedno z hlavních témat. Soustředíme se na něj, snažíme se najít humánní reakci snažíme se uznat, že lidé mají práva a zároveň se snažíme najít životoschopné politické řešení pro přijímání osob. Tak, abychom byli schopni zajistit, že pokud jsou lidé vysídleni, tak aby byli dobře přijati. Proběhne akce na vysoké úrovni 19. září, organizuje OSN, bude se tam diskutovat o některých z těchto témat. Naše zpráva mm, má širší záběr a jedno z témat je nucené vysídlení. Dnes by měla proběhnout prezentace sdělení komise život mm, v důstojnosti, nezávislost a soběstačnost, což je sdělení přijaté ministry. Máme tři řečníky. Pan Deprie, z generální ředitelství jako pan Ambrozy, generální ředitel Mezinárodní organizace pro migraci a paní Halt eh, z Dánské rady pro uprchlíky, to znamená tři řečníci, kteří nám představí odlišné perspektivy na jedno téma. Začneme panem Debrie, aby nám řekl, jaký je postoj komise. A zároveň bych se chtěla omluvit za to, že um, za 15 minut musím odejít, protože tento bod byl původně naplánovaný na dřívější čas, takže já už mám zase naplánovanou schůzku na eh, dobu teďka za 15 minut. Děkuji za slovo, paní, před, eh, paní předsedající. Je mi jasné, že už máme spoždění, takže se pokusím omezit svou prezentaci na hlavní sdělení. Eh, to sdělení není úplně nové, Marada ho přijala, takže je poměrně eh, asi široce známo minimálně ta hlavná, hlavní sdělení. Možná tedy bude dobré, abych já přenechal více času eh, dalším řečníkům a eh, prostoru na otázky a potom odpovědi. Dovolte mi, abych nejdřív řekl, že jde o pouze jednu pucli většího obrázku. Hovoří se o migraci, o akčním plánu, staví se na tom. Je to také v souladu eh, s udržitelným rozvojem a toto agendou pro období až do roku 2030 a eh, souvisí to také se závazkem EU v rámci eh, samitu, na kterém byl, byl závazek v této oblasti přijat. Budou zorganizována minimálně dva, dvě setkání eh, v rámci OSN v New Yorku v září. Proč přichází toto sdělení eh, v tuto dobu? Čísla všichni znáte, nicméně je dobré je úvodem této prezentace připomenout. 65 eh, milionů potenciálně vysídlených osob v celém světě, což je nejvyšší číslo v celé historii. A z těch 65 ještě jinak. Eh, jde o mm, vysídlení eh, uprchlíků ze Sýrie, Somálsko, Afganistánu, Sudánu, Jižního Sudánu. A kromě toho tam máme ještě tři eh, největší vnitřní přesídlení, to je Sýrie, Kolumbie a Sudán. A tomu dvě připomínky. To protahované vysídlení je takové, kdy vlastně to vysídlování probíhá déle než pět let. máme tady ty vnitřně přesídlené osoby a oprchlíky. A my v našem přístupu hovoříme o přesídlení a zranitelnosti a chceme vytvořit politickou agendu, která by byla použitelná na oba typy těch situací. Většina z případů vysídlení probíhá v zemích nebo regionech, které už jsou sami o sobě zranitelné. Velmi často, jak eh, říkají kolegové, jsme svědky eh, vlastně opakujících se krizí. Jde to jedna krize za druhou, například eh, oblast Sahelu nebo Etiopie v dnešní době. Tak tam vidíte, že to vysídlení je důsledkem velice složité situace, je tam spousta prvků, které přispívají k té zranitelnosti a navazují na sebe. A my se chceme zaměřit na zranitelnost těchto eh, skupin vysídlených osob. Byť je můžeme ještě prohloubit eh, diskuzi k tomu tématu na jedné straně migrantů a uprchlíků, eh, jaký je důvod vysídlení. I když toto my teď neřešíme. V našem konceptu teď řešíme zranitelnost, včetně situace Eh, migrantů. Oni vlastně také čelí určité jiné formě zranitelnosti, byť tou stále v pohybu, nedošlo k tomu vysídlení. Eh, to mm, přetrvávané vysídlení, protrahované vysídlení. Kolegové to řeší mnohem déle než já, vědí, že to je problém působí v různých regionech světa, ať už je to Asie, Latinská Amerika, Afrika, tak eh, ta přetrvávající situace ve sídlování není nic nového. Můžete se podívat na pracovní dokument, který je přílohou sdělení a tam vidíte, že v minulosti se objevilo několik pokusů řešit tyto situace takovým způsobem, eh, který by byl vhodný pro eh, specifické rysy takovéto situace. Většinou se stalo to, že humanitární pomoc byla vlastně první na řadě a v určitý okamžik, kdy ta situace se prodlužovala, přetrvávala a humanitární pomoc už dosáhla svých limitů a bylo jasné, že zapotřebí udělat něco dalšího a v tehdy vznikl ten krásný ehm, ten ehm, proces eh, rozvoje, úlevy a tak dále. Nicméně to nestačilo. Byla tam totiž eh, určitá past pro závislost. Eh, když jste navštěvovali ta místa, kde byly uprchlíci nebo vysídlené osoby, tak pokud jde o důstojnost a lidskost, tak eh, tyto osoby vlastně ztrácí část důstojnosti lidskosti, protože se stávají naprosto závislými. Už dnes když navštívíme eh, lokality, kde jsou syrští uprchlíci a starají se o ně například v Řecku, tak eh, lidé tam celý den prostě čekají na to, až jim budou eh, rozdány potraviny. To určitě nebudeme, nemůžeme nazývat důstojností nebo lidskostí. A tady máme tu zprávu generálního témníka na samitu pro humanitární pomoc, takže jde o ten lidský aspekt, o humanitu. A teď bychom se měli eh, zapojit, eh, takže bychom se měli poučit z minulosti, možná bychom měli zasahovat méně empirickým způsobem, někdy eh, jsme byli v minulosti úspěšní, někdy méně a měli bychom se z toho poučit. Někdy nám chyběla komunikace nebo koordinace, nebo jsme měli neúplná data. Mm, to jsou všechno faktory, které je třeba zohlednit při mm, rozvíjení nového přístupu. A my teď vlastně propagujeme to, že pokud se situace prodlužuje, přetrvává, a um, nemáme žádné trvanlivé řešení. Uh, není ve výhledu, tak dáme dohromady eh, zdroje politické, humanitární, rozvojové zdroje. A pokud můžeme eh, ještě udělat něco smyslné, je tady nějaký rozdíl mezi humanitárními a rozvojovými zdroji, a dáme to dohromady a s, A snažíme se dosáhnout soběstačnosti, to znamená zbavit se té závislosti. A nejenom to, eh, to ta situace osob, které jsou přetrvávajícím způsobem ve vysídlení, tak my jim chceme vlastně poskytnout eh, eh, jejich vlastní život a vytvářet určité komunity. Asi nejlepším možným příkladem toho, co by se nemělo stát, je to, co se děje u somálských uprchlíků. Ty už jsou tam vlastně více než 20 let. Na nikoho neukazují prstem, nikoho neobvinují, my jsme k tomu všichni přispěli svým dílem. A teď nechci, abyste mě eh, špatně pochopili. Nechci opravdu nikoho obvinovat, ale v určitý moment napětí mezi tou komunitou, která je přijímala ty uh, vysídlené osoby a mezi vysídlenými osobami, tak to napětí už bylo obrovské. Došlo k, vlastně, k plenění zdrojů životního prostředí, eh, ta situace vysídlení nebyla dlouhodobě zvládána, takže v určitý okamžik, a možná mm, ať jsou ty důvody jakékoliv, tak vláda potom už si řekne, eh, dobře, teď nastal čas to nějak rozseknout v, v tomu bychom se měli v budoucnosti vyvarovat. Víme, jaká, jaké jsou situace těch e, vysídlených osob a měli bychom se v této věci angažovat. Ale jak to můžeme udělat? Na stole už je několik nápadů. Například původní regionální ochranný program, které se potom stal ještě zároveň rozvojový program, Eh, jeden je v africkém rohu funguje a druhý funguje v eh, oblasti zemí Magrebu. A to je takový první krok tímto směrem. Eh, stále více spolupracujeme s našimi kolegy, kteří řeší rozvoj a vlastně spojíme oba koncepty a snažíme se propojit ty body jednotlivých nástrojů. Jednak jde o tu situaci tedy toho chráněného vysídlení. Svěřenecké fondy eh, a tento nástroj. Byť formálně nejde o svěřenecký fond, ale v podstatě jde o stejnou eh, věc, stejný cíl. Chceme řešit tu přetrvávající situaci, chceme získat nějaké pákové efekty, chceme využít to, co máme k dispozici. Potom eh, různé hotovostní programy. Pokud je to možné, a vždy tomu tak není, Eh, přejít z materiální podpory k hotovostní podpore, podpoře, tak eh, díky tomu eh, dané osoby, ty příjemci, získávají odpovědnost nad svým vlastním životem. To znamená, je na té domácnosti nebo na té rodině, aby se rozhodla, jak hm, ty hotovostní prostředky využije. A vzniká eh, přímá vazba s lokální ekonomikou, protože eh, ty příjemci si kupují potom věci na lokálním trhu a zároveň lidem dáváme důstojnost. Možná, že to může znít jako anekdota, ale je velký rozdíl v jedné rodině, když eh, čekají na svou denní dávku jídla, anebo když si to jídlo na trhu koupí za peníze, které dostanou. A domácnost si potom připravuje jídlo podle vlastních tradic a zároveň se tím upevňuje rodina, vzniká určitá sociální vazba, nejenom v rámci té rodiny, ale také s tou komunitou, která je přijala. A naším cílem toto sdělení je eh, angažovat se a tlačit na tento eh, nový, eh, nový přístup v případě toho přetrvávajícího vysídlení. Samozřejmě nějak nepodkubáváme jiná možná řešení. Ale musíme zohlednit také čísla, které máme z roku 2015, eh, které se týkají eh, také přemysťování. To znamená, stále nám eh, narůstá ten počet těch trvale vysídlených. Z mé strany je to zatím vše. Já přenechám prostor svým dvěma kolegům a expertům, kteří vám určitě poskytnou jiný pohled. Možná, že bude podobný přístup k té, této situaci. My jsme velmi rádi, že můžeme spolupracovat s vaším výborem, vaším výbory na to téma, protože, jak už jsem řekla úvodem, jde o součást mnohem širší agendy, která se vytváří kolem tématu migrace a doufejme, že tím vytváříme určitou hodnotu, nabíráme eh, vítr do plachet a možná, že v září v New Yorku se to už odrazí a vznikne nový přístup eh, k migraci a zejména, zejména k humanitární agendě v 21. století. Děkuji, a to jde také nám, eh, jak propojit této otázky mnohem aktivněji. Teď eh, jsme také svědky eh, toho, o čem jste hovořil o klických táborech. Já teď předám předsednictví panu Panserimu, místo předsedovi výboru AFED, který eh, se vezme moderování ode mě. A nejprve bych chtěla tady přivítat zástupce Mezinárodní organizace pro migraci. Děkuji, paní předsedkyně. A víš, já bych si byl, přál, abych byl abych byl generálním tajemníkem, já jsem pouze regionálním ředitelem, ale možná jednou uvidíme. Děkuji za tuto příležitost tady dnes eh, vystoupit a účastnit se této debaty o tématu, které je samozřejmě nesmírně důležité a pro nás velkým zdrojem nepokojení, což si vyžaduje zapojení našich partnerů, tedy jak států, tak i mezinárodních organizací. A já bych chtěl začít tím posledním bodem, o kterém mluvil Jean-Louis, což je propojení humanitární pomoci a regionální pomoci nebo rozvojové pomoci a zapojení do řešení migrační krize. Pokud ta ten nedávna zvýšené migrační toky do Evropy přes něco pozitivního, tak je to to, že to není eh, jednorázová věc, ale je to systémová věc, která si bude vyžadovat eh, systémovou reakci, nejenom krizovou, k nějaké krizové humanitární řešení. <clears throat> Takže to sdělení, které tady nastínil jean by mělo být eh, vnímáno v rámci dalších eh, dokumentů a materiálů a strategií, které komise vyprodukovala v posledních měsících. A které eh, se zabývají tou externí dimenzi vnitřně vysílených osob. včetně toho posledního sdělení června o partnerství se třetími státy. Podle nás toto sdělení do značné míry souvisí se zvýšeným úsilím evropských institucí a členských států a mezinárodního společenství o to, jak řešit hlubší příčiny vnitřního vysídlení. A to by mělo být v jádru té naší reakce přízení těchto krizí, ale jakýchkoliv přesunů obyvatel. Nepotřeba analyzovat ty hlubší příčiny a řešit je. <clears throat> To, co jsme teď svědky, nejen v Evropě, ale hlavně v Evropě v posledních dvou letech, je to, že ty, eh, jsou tady rozmanité kategorie lidí, kteří se tu nacházejí. Jednak jsou to ty klasické, klasičtí uprchlíci, kteří pocházejí z konfliktních zón, kteří utíkají eh, před eh, násilím, potom jsou tady oběti převaděčství, jsou tady nezletilí. Další kategorie zranitelných osob jsou tady migranti, kteří hledají lepší životní vyhlídky, když jdou za živobytím, za lepším životem, za vzděláváním, ten Tok tedy migrantů obsahuje celou řadu kategorií. A je tomu čím dál tím více, tak to, což je jeden z těch důvodů, proč eh, vítáme to, že je potřeba se první radě zaměřit na tu zranitelnost. A ne na nějaké vybrané kategorie osob, které sem do, přicházejí. Může tady být někdo, kdo sice neutíká před válkou, ale vyznačuje se nějaké, nějakou zranitelností, která znamená, že musíme věnovat více pozornosti a více péče než jiné osoby. A proto je důležité, abychom se systematicky na tu zranitelnost zaměřovali. Několik slov o tom, o čem byla řeč v eh, té předchozí prezentaci. Já si myslím, že je nesmírně důležité si uvědomit, že ta současná krize jsou prchlíky. už je tady nějakou dobu, je to dlouhodobá krize. Kolikrát eh, hovoříme o plíci, kteří někde jsou eh, 20 let a více, to už znamená několik generací. A jak tedy budeme řešit tyto dlouhodobé krize, bude mít také dopad na tu následující generaci. A ovlivní to, no, jestli nějakou smysluplnou roli ta generace bude mít ve své zemi. Mohl bych tady uvést jako příklad Somálsko. Tady eh, ta eh, krize trvá už, eh, jestli se nepletu, roku 92. To znamená, že to stejně stará jako moje dcera. Tuto lidé, kteří se v té situaci už narodili, nic jiného nezažili. A jinou zkušenost nemají. To je hlavní překážka pro mladou generaci uprchlíků a ovlivní to jejich možnost konstruktivně se vytvářet svůj vlastní život a ovlivňovat život své země. Takže vedem k tomu, že řada krizí se už táhne delší dobu, už to není tak výjimečné, je také jasným dokladem toho, že je potřeba tomu monetární reakci e, vytvářet jinak. Od toho prvního okamžiku je potřeba se zamýšlet nad těmi dlouhodobějšími aspekty té situace a to by se mělo do té reakce promítnout. A všechny ty nástroje, které máme, eh, by měly zohledňovat délku té krize. Například eh, vzdělávání je hned ta první věc, určitě to není jediná, ale je to také důležitá věc. A vzhledem k tomu je to dlouhodobé povazy krizí, bychom to neměli vnímat jako nějaké parkoviště, nějaké místo, kam lidé dorazí, my je tam zaparkujeme a svěříme e, péči o ně nějaké instituce a čekáme na okamžik, kdy se budou moci vrátit domů, tak eh, doba parkování může eh, trvat velmi dlouhou dobu. Takže je potřeba se zamyslet nejen na tu humanitární stránku věci, ale hned od začátku vnímat i ten aspekt eh, rozvoje eh, dlouhodobého a to, že bude potřeba v té oblasti stabilizovat eh, větší skupinu obyvatel a že je potřeba se snažit zabránit sociálnímu napětí, které by mohlo vést dalším konfliktům. Víme, že tady dojde ke, zhoršení horšení životního prostředí kolem těch velkých uprchlických středisek na celém světě. A to jsou také věci, které by se měly zohlednit. Takže toto sdělení, včetně dalších v EU, které souvisely tou nižší dimenzí migrace, a velkých pohybů obyvatelů, to je velmi vítané podle nás. My doufáme, že budeme moci přijít s vhodnými nástroji na řešení této situace, ale také, že budeme efektivnější při řizování výsledků. A podle mě to tímto sdělením nekončí. Jak už jsem říkal, není to jenom strukturální otázka, ale je to věc, která se neustále velmi rychle vyvíjí. A to řešení tomu se musí přizpůsobit. Tolik je tedy ode mě a samozřejmě rád odpovím na otázky a účastním se debaty. Děkuji a nyní má slovo paní Hart, která tady eh, zastupuje Danskou uprchlickou radu. Děkuji, pane předsedo. Funguje tento mikrofon? Děkuji za tuto možnost vám nabídnout svůj pohled nebo pohled eh, Dánské politické rady na otázku vysídlení. Já bych se měl nyní o třech eh, věcech. Jedna je dopady Světového humanitárního samitu, potom chci mluvit o té rozmanité povaze migrace, potom chci hovořit o včasném plánování v situacích po konfliktu a po vysídlení. Musím se také přiznat, že budu souhlasit s mnohým z toho, co jsme tady slyšeli od eh, předchozích řečníků. Hm, takže nečekejte, že bychom eh, měli spory. Nejprve k humanitárnímu summitu. Jeden z pozitivních výsledků podle nás bylo obecné uznání toho, že ta monetární krize se táhne dlouhou dobu a že si to bude vyžadovat dlouhodobou reakci a víceleté financování. Bylo řečeno, že vysídlení nejvyšší za poslední 20 let a to ukazuje na to, že musíme mít nějaký rámec pro dlouhodobé plánování. Potřeba mít eh, udržitelná řešení v zemích eh, původu, to se bude žádat nejenom politická řešení, ale mnohem eh, větší důraz na řešení těch konfliktů. Humanitární pomoc nemůže být náhodou politického řešení. Pokud nebudeme více investovat na politické úrovni, tak počet nuceně vysílených osob eh, bude růst. A Evropská unie v tom může sehrát důležitou roli. Druhá věc eh, se týká toho, že dlouhodobé vysídlení si vyžaduje propojení jak humanitární, tak i rozvojové pomoci a vyžaduje si mobilizaci dalších zdrojů na podporu těch eh, osob, které jsou dlouhodobě vysídlené. A třetí bod, a zase to říkal řečník přede mnou, nebo to říkala také paní předsedkyně, která už odešla, eh, máme hm, určité paradigma té pomoci, ale vzhledem eh, té dlouhodobé povaze krizí musíme plánovat monetární pomoc, musíme naše strategie přizpůsobovat eh, této povaze krize. A to dnešní setkání těchto dvou výborů je také známka toho, že je tady čím dál tím větší porozumění tomuto jevu a že je tady větší ochota se zapojit do řešení. Dovolte mi ještě několik úvah o smíšené eh, migraci, tož, což znamená velké přesuny obyvatel, kteří odcházejí z celé řady důvodů. Někteří potřebují mezinárodní ochranu, někteří hledají lepší život. Není to jednotná skupina osob, nemají všechny nárok na mezinárodní ochranu nebo azyl. Všechno jsou to ale lidské bytosti a všichni mají lidská práva, která musí být chráněna a dodržována. Chci vyjádřit své znepokojení nad eh, iniciativami eh, eh, jak omezit migraci. Myslím, že to zraké a migrační toky to nezastaví. Omezování migračních eh, toků možná sníží počet migrantů, kteří budou přicházet do Evropy, ale nesníží to počet osob, které potřebují ochranu. A nezastaví to tyto toky. No. Eh, přesun obyvatel se přemístí někam jinam, do jiné trasy, do budou nové trasy, aby se dostali na místo, kam chtějí. A chtěl bych připomenout, to, co říkal generální tajemník OSN, s tím, že bychom měli mít globální dohodu o migraci, která bude budovat na stávajících bilaterálních regionálních mechanismech pro bezpečnou a řádnou migraci, ale také eh, to bude zohledňovat eh, zodpovědnosti jednak státu původu, transitní států a států určení. Také potřeba mít nějaký systém pro řádnou migraci, což bude umožňovat inkluzi obyvatel, zohlednění jejich zranitelností do naší reakce. To si bude vyžadovat návrat migrantů, kteří nepotřebují ochranu. Tento návrat musí proběhnout bezpečně, důstojně, při eh, naprostém dodržování lidských práv a eh, respektování dobrovolného nebo dobrovolnosti jejich návratu. Musíme stále také uvědomit eh, přínos migrantů pro hospodářský růst jejich zapojení eh, na pracovním trhu. Takže ta globální dohoda musí odrážet místní eh, podmínky, musí být komplexní a musí zohledňovat podmínky v těch regionech, kde ta pomoc je nejpotřebnější. Evropská unie musí dbát na to, aby migranty bylo zacházeno důstojným způsobem, aby ta reakce byla v souladu s mezinárodním právem, tak Evropa musí dát jasně najevo, že je připravena nést svůj podíl tohoto břemene a chce respektovat mezinárodní standardy. Migrace je otázka, která se vyžaduje řízení, ne kontrolu. Vzhledem k velmi nepřesným údajům o migraci, ta současná retorika se neopírá objektivní fakta, je velmi emotivní Máme, máme malou představu o tom, co migraci přetváří, eh, vytváří a jaká by byla nejlepší reakce. A proto musíme posílit možnost analyzovat eh, údaje o migraci, abychom měli objektivní mm, poznatky. Společně s UNHCR a Mezinárodní organizací pro migraci Eh, už máme koordinační skupinu pro eh, roh Afriky. Je důležité, aby podobné skupiny vznikaly pro další regiony. Několik ještě poznámek k včasnému plánování pro situaci po konfliktu a po vysídlení. Když se podíváme na předchozí zkušenosti z jiných konfliktů, tak ta hlavní lekce spočívala v tom, že je důležité v již v rané fázi začít plánovat eh, situace, která nastane po například ukončení konfliktu v Syrii, přestože se to může zdát předčasné. Humanitární organizace se věnují zejména té potřebné humanitární pomoci. Je potřeba začít eh, eh, se zabývat těmi scénáři, které budou následovat. To může mít velký dopad. V regionech, kde je vysoký počet vysvětlených osob, a kde tomu není věnována velká politická pozornost. Pokud se neplánuje pečlivě a včas, tak by to mohlo na, ohrozit i národní bezpečnost těchto států. A teď bych chtěla e, zmínit stejnou situaci, jako říkal Jean Louis, to mohlo by to být destabilizačním faktorem, například v Somálsku, nebo počet somálských uprchlíků v Keni. To je nedávný příklad. Pokud nezměníme ta rizika návratu tak eh, lidé zase budou eh, odcházet někam jinam. Počně s Norskou uprchlickou radou a dalšími mezinárodními organizacemi chceme eh, apelovat na vytvoření koordinační platformy pro Syrii s následujícími cíly. podpořit iniciativy, které by podpořily ten budoucí návrat uprchlíků, například pomoci, programy právní pomoci s doklady eh, a dále také plánovat eh, poradčí hospodářský rozvoj. Ale potřeba plánovat analýzy, které nám umožní pochopit, jak měněná politická situace v Syrii bude eh, ovlivňovat tzv. scénáře. Také si musíme uvědomit, že v této zemi je politická etnická eh, segregace. Měli bychom si vnímat eh, tyto aspekty. Mnoho osob se nebude moci vrátit eh, do těch oblastí, ze kterých pocházejí. Ta platforma by také měla formulovat řešení, měla by se opírat o um, empirické poznatky, měla by identifikovat ty hlavní hrací síly těch řešení a snažit to zohledňovat potřeby vysídlených seřanů. A na závěr je také důležité abychom zapojili syrskou občanskou společnost do těchto řešení a naslouchali vysílným osobám, abychom určili, která řešení jsou pro ně nejlepší. Tato iniciativa byla inspirována iniciativou týkající se rohu Afriky, kde jsme měli organizaci, která zkoumala udržitelná řešení, která funguje již dva roky. Takže my vítáme to zvýšené porozumění, jaké nástroje jsou vhodné pro řešení těchto dlouhodobých krizí. Chtěli bychom vyzvat k uzavření globální dohody o migraci a potom bychom chtěli, aby Evropská unie se do toho zapojila a demonstrovala vedení. A za třetí, chceme vyvinout větší úsilí k, k zlepšení informací a řízení dat, abychom se mohli opírat o Eh, doložené empirické poznatky a můj závěrečný bod je, je potřeba plánovat budoucnost těch konfliktních zón co nejdříve a to by eh, mělo zahrnovat i hledání politického řešení. Grazie, grazie, ringraziamento. Mnohokrát děkuji. Děkujeme také našim expertům a Teď můžeme zahájit naši diskuzi eh, s tím, že v 18.30 ji musíme uzavřít. Začneme dalšími dvěmi spoluspravodaji. Elena, prosím. Eh, muchas gracias, presidente. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. A děkuji také všem třem odborníkům. za teď principy, které nám tady nanesly a já myslím, že to mohu všechno podpořit. Musíme se pokusit připravit zprávu, ve které se bude odrážet skutečná situace, kterou řešíme. A oni to řekli mnohem výstižněji, než bych to byl schopen udělat já. Rozvojová aktivita a humanitární aktivita nemůže nahradit úlohu politiky a politik. V této zprávě se opravdu musíme zaměřit na politiku z hlediska externích aktivit. Takže, když si vezmeme tu strašlivou uprchlickou krizi, my jsme vlastně těm lidem nedali status uprchlíků. Mluvíme o uprchlících, oni by chtěli, abychom je viděli jako uprchlíky, ale málo který z nich má skutečný statut uprchlíka. Ale my jsme nemluvili o syrských uprchlících. Víte, někdy sami se sami chytíme do pasti. Ale vzhledem ke krizi si vysídlení Syřané začínají uvědomovat, do jaké míry k tomu vysídlení bude docházet ve 20-30 letech. A já myslím, že to neustane. Stane se z toho obecný jev. Bude to tedy zřejmě politická oblast nebo oblast politiky, která bude v příštím desetiletí velmi důležitá. A je potřeba žádat multidisciplinární přístup. Budeme muset řešit celou řadu oblastí, jak už bylo řečeno. Já myslím, že ten pohyb nezastavíme, tito lidé hledají lepší život a někdy prostě vůbec život. Tento pohyb osob bude nadále výzvou pro některé z našich hodnot jako společnosti, ale také eh, výzvou pro naše zákony, protože my nejsme přizpůsobení takovéto situaci. Bude to představovat dál velkou výzvu i proto, co evropské instituce budou a nebudou dělat. Bude to otázka bezpečnostní. Pokud bude docházet k pohybu bez jakýchkoliv kontrol, jinými slovy, kdežto nebude eh, koordinovaný, zákonný pohyb, a to je otázka bezpečnosti, a pak je to ještě eh, politická odpovědnost protože většina eh, rozhodnutí, které jsme v poslední době přijali, souvisí, souvisí spíše s bezpečností než s humanitárními otázkami. Takže bezpečnost je jednoznačně jednou z věcí, které nám působí obavy. A tyto pohyby se využívají, ale mnohé evropské země i další místa používají extrémní populistické formulace, protievropské formulace. A to musíme prostřednictvím našich politik řešit. Když třeba říkáme, že obhajujeme Evropskou unii, takovéto principy musí respektovat lidská práva a solidaritu. Buď dostojíme vlastním slovům, nebo musíme dělat něco jiného. Nemůžeme případ rozhodnutí, která odráží naše hodnoty. Takže buď měníme ty principy, anebo ty hodnoty a diskuze. Když já myslím, že naše hodnoty bychom jistě měnit neměli. Musíme zachránit, co je tady dobré. A možná budeme muset inovovat. Potřebujeme lepší systém koordinace. Máme spoustu nástrojů, ne všechny jsou dobře koordinované. A pokud je o tu syrskou otázku, to je naprosto klíčové. Jde o zvládání situace po konfliktu. Jde o žádné porozumění. Musíme dohloubky porozumět tomu, co se s těmi lidmi děje. Musíme s těmito lidmi mluvit jako se sobě rovnými, zvlášť s těmi zeměmi, které jsou transitními pro ty, kteří se pohybují po zemi. Protože evropská reakce bývá taková, že je chceme udržet venku za každou cenu, je chceme udržet pryč. Ale jak už říkali odborníci, Můžeme se je pokusit držet pryč, ale pořád to zůstávají, pořád jsou to dál lidské bytosti, které potřebují solidaritu a podporu. Takže problém je v tom, že musíme také začít uvažovat o tom, jak tady budeme integrovat. Jak přijmeme v našich zemích lidi, kteří mají pohyb, eh, právo na pohyb, protože jsou to stejné lidské bytosti, jako jsem já. Já se mohu rozhodnout, že chci třeba do Berlína, ale někomu kdo přijede víc na jejich, říkáte, že tohle právo nemá. A v nějaké chvíli budeme muset tento rozpor vyřešit. To není otázka pro ministry vnitra, je to záležitost i pro ministry zahraničí v našich zemích. Myslím si tedy, že už máme, dejme tomu, jakýsi parlamentní rámec a to je právě ten ohodný rámec pro tyto diskuze. Vyslechli jsme si i naše odborníky. Děkuji. Eh, pan Augustin Díaz de Mera. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji, Antonio. Já si nesmírně cením prohlášení našich hostů. Já myslím, že by mělo být jasno v tom, že nám to v naší rozvojové aktivitě také pomáhá. S některými věcmi nemohu plně souhlasit, ale teď není vhodná chvíle, abychom o tom mluvili, protože tady se snažíme schromáštit všechny možnosti, které nám tito lidé dávají, nebo dali dnes odpoledne. A já se tady omí, vymezi, omezím na výměnu názorů o násilném vysídlování a rozvoji. Rád bych řekl, že my nejsme teoretici, jsme politici a máme zkušenost s touto tragickou realitou, ale máme také historický pohled na věc. Možná, že bychom neměli zacházet do seznamu těchto historických zkušeností, ale měli jsme kontakt s touto příšernou realitou prostřednictvím celé řady uprchlických táborů po celém světě. A také prostřednictvím nedávné historické fáze, která právě souvisí s masivním vysídlením lidí po celém světě. A to ovlivňuje i Evropu, místo, kde žijeme. A je to velmi užitečné. Vyslechnout si takovou tu prezentaci komise je velmi užitečné. A já vám chci říct, že moje životní zkušenosti a můj zájem o tyto věci mě vedou k tomu, že oprchlíci nemají přístup k žádným řeným službám ani na trh práce. A zdaleka už nemůžeme mluvit o spravedlivém přístupu a o rovnosti. A tady naprosto souhlasím, co na začátku říkal kolega, když mluvil o tom, že je špatné nebo obtížné najít nějaké příklady důstojnosti a slušnosti v těchto táborech. A proto si myslím, že bylo velmi důležité vyslechnout si tuto prezentaci. Já myslím, že my se teď s kolegy pokoušíme o pozitivní příspěvek A souvisí to také s našimi politickými závazky. Já myslím, že je naprosto zásadní, pokud chceme naplnit náš základní cíl, což jsou sektorové konkrétně činnosti, a já některé z nich mohu zmínit, třeba vzdělání. Pan Ambrosi už vzdělání zmínil. Přístup na trh práce. A přístup k veřejným službám. A chci skutečně zdůraznit, že potřebujeme řádnou spolupráci s místními orgány. A já vím, o čem mluvím, protože v určité době jsem pracoval v orgánu místní spolu, samozprávy. A museli jsme se vypořádat s takovýmto břemenem, ale museli jsme také projevit schopnost solidarity s obrovskými počty vysídlených lidí a měli jsme dobré zkušenosti v našem orgánu místní samozprávy. Takže potřebujeme mimo jiné řádnou mapu uprchlíků po celém světě. Jak jsme slyšeli, přes 80 těch žije v rozvojových oblastech. A právě ty nejméně rozvinuté země představují nejméně 25 Takže v tom spočívá ústřední role Evropské unie. A musíme se také zaměřit na budoucí vysídlování. A z tohoto pohledu je podle mě pozitivní, že komise se zaměřuje na humanitární pomoc a na spolupráci s cílem dalšího rozvoje. A že předkládá tento politický závazek. Máme nejrůznější pochybnosti a otázky, nicméně eh, už je pozdě a tak já to zjednoduším, když to půjde. Zaprvé ten systém časného varování. Takové včasné varování se dotýká pouze vyhodnocení situace v konkrétních oblastech, anebo se to bude týkat i situací, kdy třeba sousední země budou muset řešit příchod těchto lidí. Jeden z vás odkazoval na tábor Edada. Ten je obrovský, tento tábor. Tomuhle můžeme říkat systém časnového varování? Tenhle tábor je opravdu obrovský. budete dělat s lidmi, kteří jsou tam od roku 1979? A také je potřeba mluvit o krizi v Čadu, o Boko Haram a o kolapsu politického systému v Čadu. A o vyschnutí jezera Čad. A musíme tedy zohlednit také rozvojové aktivity tady. Potřebujeme preventivní analýzu. Pokud jde o připravenost partnerských zemí, kteří se musí vypořádat s tisíci uprchlíků, musíme lépe pochopit, jaké mají opravdu kapacity, do jaké míry jsou schopné řešit tyto výzvy. A ještě se chci vrátit k vzdělání, protože to je tady klíčové. A nevím, jestli komise k tomu něco může říct, ale Komise navrhuje finanční a operativní podporu pro řádné fungování veřejných systémů vzdělávání. A mě by zajímalo, jakou finanční podporu můžeme nabídnout. Jaké úkoly budeme rozdělovat? A bude to součástí revize víceletého finančního rámce v roce 2017. V každém případě děkuji za všechny vaše připomínky Můžeme mluvit o zprávě, o kontrole nad těmito toky, ale moje osobní zkušenosti, dlouholeté zkušenosti ukazují, že ty toky lidí, které přicházejí z konfliktních oblastí, ustanou až tehdy, když ustanou ty konflikty. A do té doby je v každém případě nějakým způsobem musíme spravovat. No, skoro jste z toho udělal kolego zprávu. A nám už e, eh, nespívá mnoho, mnoho času. Eh, další řečníci budou mít po jedné minutě. Dank u wel, voorzitter. Ik zal uh, Nederlands spreken. Um... Mnohokrát děkuji, já budu mluvit nizozemsky. My vítáme tato sdělení Evropské komise. Po celém světě je teď 60 milionů lidí, kteří před něčím prchají. Je to krize, se kterou může být konfrontována i Evropa a proto potřebujeme nějaký politický prostor, pokud to máme řádně řešit. A proto to sdělení eh, vítáme. Chceme požádat o větší podporu při přijímání těchto lidí v samotných regionech. Je důležité, aby to lidé dostali příležitosti a vyhlídky do budoucna. Já sám si dokážu představit, že kdybych byl uprchlíkem a nevěděl jsem v táboře, žádné vyhlídky do budoucna. Možná, že bych se sám rozhodl, že začnu pašovat lidi, abych dal svým dětem nějakou budoucnost. Takže musíme vylepšit přístup ke vzdělání na trh práce a základní služby v hostitelských zemích. A Evropská unie a členské státy mohou vytvořit podmínky na základě partnerských vztahů s, přijíma, s přijímajícími zeměmi. Já mám pár otázek. Zaznělo tady, že v závěrech rady stojí, že je velice důležité, abychom měli fakta, abychom dokázali tyto věci řádně vědecky posoudit, abychom měli důvěryhodné údaje a řádnou analýzu migrantů a uprchlíků. Ale musíme se také podívat na to, jaký to má dopad na hostitelskou společnost, tu společnost, která je přijímá. Musíme zajistit, že budeme mít politiky, které jsou zaměřené na výsledky na základě fakt. Takže otázka zní, jestli dokážeme eh, tyto politiky řádně vědecky podložit. Může nám komise uvést příklad toho, jaká politika přispívá k autonomii a nezávislosti mezi uprchlíky? Já myslím, že ne všechny regiony by k tomu měly přistupovat stejně a jak bude komise řešit potřebu různých reakcí v různých regionech a do jaké míry zohledníme obavy přijímajících zemí. Člověk má tak trošku pocit, že přístup na trh práce, přístup ke vzdělání a základní potřeby mohou tyto lidi povzbudit k tomu, aby považovali tyto společnosti za svůj domov. Musíme mít na paměti, že třetí země nemusí chtít spolupracovat. A také při poskytování těchto služeb můžeme narážet na překážky. A dále konflikt na Ukrajině. To máme v podstatě za dveřmi. Někdy před dvěma lety k nám začali přijíždět první lidé, A teď už je najednou na Ukrajině vysídlených milion a půl mezinárodní společenství přislíbilo pomoc, ale zdá se, že ještě nedorazila. Je potřeba zamyslet se nad udržitelným řešením, ale já nic takového zatím nepozoruji. Vidím jenom reakce na krizi, ale jakou reakci vlastně potřebujeme? Paní Ebok, děkuji za zelené. Vítáme sdělení komise. A já bych chtěla výslovně poděkovat za to, že se tam neřeší pouze technické detaily, ale eh, že se zde ukazuje, že hovoříme o, o lidech, o lidských bytostech, které jsou velmi zranitelné. Dnes jsme tady měli eh, ve výboru DEVE slovenské předsednictví a oni jsou připraveni řešit také téma eh, humanitární pomoci uprchlíků a eh, spolu se spoluprací s rozvojovou pomocí. Je důležité zajistit dlouhodobost opatření. To je určitě věc, kterou také můžeme podpořit. A pak mám otázku. Eh, máte na mysli také integrování těchto osob na lokální trh práce? To je důležité a určitě žádoucí. Paní zpravodajka hovořila o tom, že tady je mm, často diskrepance mezi tím, o čem diskutujeme, co si přejeme, čeho chceme dosáhnout v těchto zemích, ale eh, jak se potom pomáháme my sami v Evropě? Když se podíváme na integraci na trhu práce na evropské úrovni, tak eh, musím říci, že eh, nedáváme nebo nejsme zrovna dobrým příkladem. To znamená, nechci tím nějak podceňovat naše úsilí v těchto zemích, ale možná by bylo dobré, kdybychom slyšeli, co chcete udělat potom v praxi. Tak, aby to fungovalo lépe než eh, teď u nás v Evropě. Děkuji. Poslední vystoupení, eh, pan Zéla. Děkuji, pane předsedo. Děkuji komise za tento návrh. Nicméně mnohé z toho mi zní jako něco, co je samozřejmé. Když se například přečtu, že je mimořádně důležité, aby političtí aktéři, kteří, řeší politický rozvoj a rozvoj pomoc, tak aby spolupracovali s aktéry z humanitární pomoci a to od úplného začátku uprchlické krize. Ale uprchlickou krizi tady nemáme od včerejška. Už jenom na našem kontinentu jsme zažili několik uprchlických krizí, jednu velkou na začátku 90. let v bývalé Jugoslávii. Takže proč to vlastně neděláme? Mně to tady zní jako nějaký apel na eh, evropské instituce, aby spolupracovali, ale ty už to přece mohli udělat. A potom tam říkáte, EU musí převzít odpovědnost. Ale kdo tady je EU? EU je primárně spojení členských států, které eh, by měly převzít odpovědnost, ale mm, prožíváme to, že eh, se vlastně odpovědnost přesouvá z jednoho na druhého. Jak tedy chceme prosadit to, aby EU jednala jednotně? A teď jsme to právě zažili, že pokud jde o vnitřní pohyb, tedy eh, vlastně základní pilíř spolupráce v EU, volný pohyb, tak eh, to vedlo k tomu, že většina v jedné zemi se rozhodla pro odchod z EU. Takže bychom si měli vyřešit eh, možná nejdříve naše vlastní problémy. A to, co tady správně popisujete, bychom eh, měli nejdříve uvést v realitu, aby to nezůstalo teorií. A nejde jenom o přijetí odpovědnosti, ale také o, o mm, ovlivnění věci. Nejde jenom o ty, ty kteří jsou u moci, mají eh, pod dohledem jednotlivé vojenské složky a alespoň váš apel chápu tím způsobem, že bychom nejdříve měli my sami vynaložit úsilí jako členské státy EU a evropské instituce se eh, dohodnout na společném postupu v praxi, eh, tak abychom eh, vlastně to neschazovali jeden na druhého a potom nedošli vůbec k žádnému výsledku a zbytečně neznejišťovali obyvatele v našich zemích. A potom je to také problém finanční. V Německu v tomto roce na integraci migrantů a uprchlíků vynaložíme nebo budeme muset vynaložit 25 miliard eur. A odhaduje se, že eh, dalších pět let to bude 100 miliard eur. Abychom mohli pokračovat v těchto programech. Přístup na trh práce je dán, ale potřebujete mít jazykové dovednosti, musíte znát jazyk dané země, Jde o to, jaké máte vzdělávání, zda vzdělání, zda odpovídá potřebám trhu práce. A to sebou nese obrovské náklady. Nicméně ty můžeme vynaložit teprve tehdy, eh, pokud to, co máme teď tady napsáno, to znamená to spolupráce mezi institucemi a státy eh, na základě, který vychází z důvěry, eh, která momentálně v EU ale chybí. Děkuji. Dobře, tak eh, opravdu přetahujeme čas, už nám končí tlumočení. Já vám můžu ještě dát eh, vám třem každému po třech minutách. Vím, že to je málo času, ale nic jiného nám nezbývá. Takže máte prosím čas tři minuty na to, abyste odpověděli. Prosím. Le, le président. Děkuji, pane předsedo. My jsme na to docela zvyklí několik eh, bodů, které mi přijím nejdůležitější eh, a které tady zazněly v těch různých příspěvcích. Partnerství, dialog eh, s úřady zemí původu, hm, zemí určení a hlavně jde o ty kontakty s místními úřady. To by mělo být v jádru té dobré politiky, ale je také důležité mít ty partnery. A mohl bych hovořit o tom táboru DABAP. Pokud se podaří tuto krizi vyřešit, tak to bude eh, v okamžiku, kdy se podaří zavést otevřený dialog s keňskou vládou, s somálskou vládou, s místními úřady v Somálsku a také s dalšími státy a organizacemi, které tady fungují. Určitě eh, co nejvíce aktérů by měli to řešení považovat za vlastní. Potom jde přístup ke službám. To je klíčové, to tady bylo řečeno oběma zpravodaji, jsou to eh, zdravotní služské služby, je to vzdělávání, je to přístup na pracovní trh a hovoří se také o přístupu k veřejným službám obecně. Nicméně to je také zdrojem eh, problému, protože tento přístup nemůže být konkurenční, nemůže eh, vést k vyloučení jiných osob nebo jít na úkor těch domácích obyvatel. Musí to být spravedlivý přístup a je to ten klíč, eh, od kterého se bude odvíjet eh, selhání nebo úspěch eh, té humanitární a rozvojové politiky a bude to muset probíhat partnerství se místními úřady v, tom, v té zemi určení. Jeden příklad toho způsobu, jakým může probíhat sklobení těch různých nástrojů, právě školství nebo vzdělávání. My se o to pokoušíme v Turecku, v Libanonu, a také v Řecku. Jde o to, jak konsolidovat ten místní eh, systém vzdělávání tak, aby umožňoval absorbovat příchod eh, nových eh, studentů, nových školáků, tě, tedy těch vysídlených, ale kromě toho je potřeba podpořit tu konsolidaci toho národního vzdělávacího systému ehm, neformálním také vzděláváním, naléhavým vzděláváním. O tom už také komisař Stelianides, který Eh, na který potřeba vyčlenit prostředky, tak, aby ty děti byly připraveny na to, než eh, do toho vzdělávacího systému vlastně vstoupí. A potom jde o eh, analýzu potřeb a systém časného varování. Já bych panu Diazovi řekl, že ten, to včasné varování, to je pro nás ta jiná koncepce, to je ta obecnější koncepce, která se netýká jenom analýzy té situace v konfliktních zónách, ale chtěl bych říci, že my chceme ještě posílit, a to výrazně, eh, ty techniky analýzy potřeba. Eh, to, jak eh, těch výsledných osob, tak i těch, v těch zemích určení. Chceme na to vytěnit prostředky a pracovníky. O tom se hovořilo také na tom světovém humanitárním summitu. Je. Paní Georgieva také o tom hovořila, která je dnes místo předsedkyní komise. A ještě Eh, poslední slovo spadla tady eh, Ukrajina. Eh, my jsme velmi znepokojení situací v této zemi. Je naprosto jasné, že jsme zaměřovali naši humanitární reakci do těch oblastí, kde je potřeba nejvíce pomoci. Jsou to ty konfliktní zóny v zásadě, ale ten, to břemeno, ten, ten úkol je obrovský vzhledem k tomu počtu lidí, ale myslíme si, že v první řadě je to úkolem ukrajinské vlády. Děkuji vám, pan Ambrozi. Děkuji. Jenom velmi stručně. Chtěl bych eh, říci dvě eh, připomínky a zareagovat na to, co tady právě zaznělo. První připomínka se týkala nedávné migrace do Evropy a bezpečnosti a kontroly migračních toků. A jak to souvisí s bezpečností? Asi se musíme zvyknout na něco, co dnes není moc eh, v řadě zemí populární, a sice to, že naše dlouholeté zkušenosti ukazuje, že čím restriktivnější jsou ty přijímací systémy, ať už pro uprchlíky pro migranty, tak tím více se zvyšuje nelegální eh, migrace, takže posilováním ostrahy hranic a eh, zaváděním čím dál tím restriktivnějších opatření pro migranty a pro jejich přístup k ochraně, tím nezlepšujeme naše bezpečnost, spíše eh, rozšiřujeme tu šedou zónu a tím snižujeme míru kontroly, kterou můžeme mít nad těmi migračními toky. Takže dříve nebo později se bude muset vyrovnat s tím, že chceme-li mít lepší kontrolu, lepší řízení migračních toků, tak musíme mít adekvátní právní mechanismy. Jak pro poskytování ochrany, tak pro eh, eh, starost o další uprchlíky, a to už také v jiných částech světa eh, se stalo. Ty legální migrační kanály se zlepšily v některých částech světa a ukázalo se, že je to prospěšné eh, i pro bezpečnost, ne a nejenom pro ní. Takže tady hovoříme už o politice, která se osvědčila v jiných částech světa. Potom eh, mám ještě jeden komentář, nebo dva komentáře. To je ta ten fakt tažlivosti, eh, který, eh, když jim umožníme přístup na pracovní trh nebo podobné další opatření. To je mýtus, který je potřeba vyvrátit. Možná, že některé to všelakat eh, může, tak bychom měli uznat, že ty faktory, které je nutí k odchodu ze své země, jsou mnohem eh, důraznější než ty faktory, které je eh, přitahují do jako nějaké základní služby nebo možnost tady se najít pracovní místo. Ty migrační toky rozhodně nejsou způsobeny tím, že si ty lidé myslí, že budou moci tady pracovat. Ty migrační toky jsou spíše způsobeny tím, že utíkají před bombami nebo utíkají před naprostou chudobou Eh, hladověním nebo eh, dalším nedostatkem. To jsou ty důvody, proč odcházejí. Ne kvůli tomu, že tady mohou nebo nemohou, nemusí dostat nějakou pomoc. Ten faktor přitažlivosti tady, ano, musí být někdy zohledněn, ale myslím si, že to eh, často přeceňujeme. A ještě poslední poznámka. Byla tady řeč o včasném varování a v tom táboru dabab o no, tom, jestli mezinárodní společenství by eh, mělo něco udělat, pokud bude přijat toto rozhodnutí a jestli chápeme dopady, které to bude mít tento velký přesun obyvatel nebo návrat těch somáckých obyvatel do Somáska, A podle mě bychom to měli aplikovat také na evropskou politiku. Když se podíváme na některé té kroky, které se provádějí při řízení velkých migračních toků v Evropě, tak se zaměřuje na návrat. Čím dál tím více slýcháme, že je potřeba zvýšit počet navrácených migrantů, kteří tady nemají právní důvod setrvávat. My souhlasíme s tím, že návrat ano, může být důležitý mechanismus pro řízení migrace, tak je potřeba také zvážit, jak a kolik eh, osob chceme vracet kam, protože něco jiného je eh, vracet 10 tisíc lidí do Jižní Afriky a něco jiného je vracet 10 tisíc lidí do Mogadišu. Nemá to stejné implikace, takže bychom té přípravě na to, co by se mohlo stát, měli vyhodnotit také naše vlastní politiku naše vlastní programy. A na to, jaký dopad to může být na provádění té politiky, protože někdy můžeme zjistit, že <clears throat> ten, původně ta myšlenka byla dobrá, ale e, e, neočekávání to vedlo ke zhoršení té situace. Poslední řečník, jenom velmi stručně. Kolegové už toho hodně řekli. Paní Miss Marker, chci říct, že máme spoustu příkladů, kdy hostitelská komunita a vysídlení lidé uzavřeli, abych tak řekla, šťastný snětek. A bylo to úspěšné. Ale rozhodně to tak není vždy. A vyžaduje to spoustu věcí, o kterých už jsme tu mluvili. Mimo jiné i kontakty těch, koho se to týká s místními orgány. A samozřejmě to je otázka zdrojů aby se ty dvě komunity neviděly jako konkurenty, kteří soutěží o stejné zdroje, ale by viděli, že jim plyne prospěch ze stejných zdrojů. K tomu je k dispozici celá řada metodologií a je to jedna z věcí, kterým jsme se hodně věnovali, když jsme připravovali řešení a když jsme se snažili navrhnout tu platformu udržitelných řešení. Paní Rojebuch bych řekla, že Děkuji za to, že říkáte, že je potřeba integrovat lidi na trhu práce. My jako EU, jako instituce a jako členské státy, jako federace členských států, musíme jít příkladem. To je zásadní, abychom nepřehazovali odpovědnost na sousední země, kde jsou konflikty, jako je třeba Turecko nebo Jordánsko, které přijaly miliony uprchlíků. V Turecku jsou přes 3 miliony uprchlíků. A také chceme, aby otevřeli své trhy práce. A přitom v Dánsku jich máme 8 tisíc. Musí to být přiměřené. Jinak si nezískáme respekt těch zemí, se kterými vstupujeme do dialog. Pokud je uprchlíky ze Sýrie, paní Valenciano, těch pár, kteří jsou registrovaní. Já jsem byla tehdy za Červený kříž ve skupině lidí, kteří byli v Sýrii a v sousedních zemích v roce 2012. A zpočátku v Jordánsku i v Libanonu ty lidi přijímali jako bratry, jako návštěvu. A spousta lidí se neregistrovala a neočekávali, že to tak dlouho potrvá. Takže to má řadu historických důvodů, proč jiní, kteří se teď nemohou vrátit, ale kteří už žili v Jordánsku a podnikali v Jordánsku. Je to velice komplexní, složitá a citlivá záležitost, ale děkuji, že jste na to upozornila. Já myslím, že to je asi z mé strany vše. Kolegové už to řekli hodně. Děkuji. Dobře, děkuji expertům, děkuji také výboru DEVE, která tady tady byla spolu s námi s AFETem. Všem vám děkuji a 29 srpna bude naše příští zasedání. Přeji vám příjemný večer a také příjemné prázdniny. Děkuji také tlumočníkům.